rozpravě na plenárním zasedání jsme vyjádřili znepokojení ohledně dramatické situace v Sýrii. Syřané jsou vzdáleni pár hodin letu od Štrasburku a trpí, jsou rukojmími ve hře, které ani nerozumí. A poslední vývoj skutečně uh, ukazuje, že není příliš velká naděje na zlepšení. Více než tisíc lidí zahynulo během ofenzívy v východní Gutě. Děti, eh, ženy, eh, starší lidé, eh, mnoho lidí je zraněných a jejich situace je opravdu naléhavá. Spirála násilí nás tedy vede opravdu k těm nejhorším obavám. Humanitární situace v, eh, uprostřed obklíčené enklávy se může dále ještě zhoršit. Novinky, které dostáváme, jsou opravdu hrozivé. Všechny strany se musí zhostit své odpovědnosti, a to včetně eh, garantů procesu z Astany. Žádné zájmy, žádné kauzy nemohou oprávnit barbarství, etnické čistky a masakrování nevinných. Vaším jménem a jménem celé naší instituce chci opravdu tady slavnostně vyzvat k bezodkladnému uplatnění rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Je to naléhavě nutné, aby eh, bylo zavedeno trvalé příměří je naléhavě nutné zajistit ochranu civilistů a také ochranu eh, nemocných a raněných. Ti musí být evakuováni, aby jim mohla být poskytnuta pomoc. Je naléhavě nezbytné najít politické řešení, které vznikne v rámci ženevského procesu. Všichni, kdo mají nějaký vliv, musí jednat, aby tato tragédie byla zastavena. Eh, lidstvo opravdu se v Sýrii, eh, lidství se v Sýrii ztrácí, ale my bychom měli, neměli ztratit své lidství. Myslím, že toto je pozitivní signál ze Štrasburku pro občany, kteří se Eh, nacházejí mezi mlínskými kameny eh, bojů na obou stranách, jsou oběťmi a nemohou vlastně opustit, eh, opustit své město. A doufejme, že se nám podaří zatlačit, aby se události ubíraly dobrým směrem. I letos při příležitosti Dne práv žen chci potvrdit, že Evropský parlament se velice angažuje v bitvě o zaručení rovnosti a rovných práv mezi muži a ženami. Je to bitva, která už trvá 100 století, ale rozhodně jsme v ní ještě nezvítězili, protože přetrvávají například rozdíly ve mzdách, přítomnost žen ve zodpovědných funkcích je stále nedostatečná a nadále eh, třeba eh, není dostatek studentek v některých technických a vědeckých oborech. Také pokračuje nerovnost Eh, v odpovědnostech uvnitř rodiny. Pouze 24 manažerských funkcí zastávají ženy a pouze 4,7 eh, jsou generální ředitelky. Máme eh, také méně zaměstnaných žen než mužů. A já si myslím, že rovnost pohlaví to není jenom otázka občanská, je to otázka, která je v zájmu celé naší společnosti. V pracovním světě ženy představují představují nedocenitelný zdroj. Pokud by ženy byly vyloučené z produktivního procesu, stálo by to zhruba 11 eh, tisíc miliard eh, eur, což odpovídá kombinovanému HDP Japonska, Německa a Spojeného království. Rovnost pohlaví musí platit v klíčových odvětvích, musí eh, také fungovat například v mzdové oblasti, tak, abychom zajistili zapojení žen do hospodářství, protože vytváření pracovních míst je nutné. Potřebujeme ženy podnikatelky, ženy výzkumnice, eh, potřebujeme změnit kulturní mentalitu a to pochopitelně bude vyžadovat čas, ale už eh, to začalo eh, také se to eh, projevuje v boji proti stereotypům ve vnímání žen, jak ukazuje i kampaň míčů. Já děkuji kolegům Šlanke a Marten a Renke za to, že eh, organizovali eh, petici, která už dostala 130 tisíc podpisů a dostala se mi dnes odpoledne. Také úředníci, ženy a muži, kteří pracují v Evropském parlamentu, také vyhotovili svou petici, která získala dalších tisíc podpisů a já jsem tedy obdržel text eh, jejich eh, petice. A chci informovat, že dnes večer eh, vlastně kancelář předsedy a byro se bude také zabývat právě otázkou sexuálního obtěžování v naší instituci. Chci také poděkovat Výboru pro práva žen Evropského parlamentu za skvělou práci ve jménu práv žen a e, také vítám, že komisařka Gabriel zřídila speciální cenu pro ženy. Evropská unie nadále musí bojovat za skutečnou rovnost mezi muži a ženami, protože svět nebude lepší, e, pokud skutečně nedáme tu správnou hodnotu úloze žen a jejich e, práci a angažovanosti. Tady to není bitva ženy proti mužům. My musíme bojovat společně, ženy i muži, každý den. Ještě je před námi dlouhá cesta, ale musíme být všichni odhodláni. A to je, myslím, to nejlepší poselství Evropského parlamentu vůči občanům při příležitosti 8. března. La seduta è aperta. Zahajuji jednání. Pan Marias si žádal o slovo. Κύριε Πρόεδρε, επί 12 ημέρες συνεχίζεται... Hm, již 12 dní um, jsou nelegálně zadržováni dva řečtí vojáci v Turecku. Um, toto skutečně um, rozčílilo veřejné mínění. Um, ehm, v Řecku rodiče obou vojáků žádají jejich okamžité propuštění a apeluji na tento parlament a na vás osobně, pane předsedo, abychom všichni společně eh, mm, eh, vyzvali turecké orgány k tomu, aby okamžitě propustili dva řecké vojáky kteří jsou ilegálně zadržováni ve vězení eh, s vysokým stupněm ochrany v Adrianopolisu v Turecku. Eh, veřejné mínění od nás očekává, že něco uděláme. Rodiče obou mladých mužů očekávají, že podnikneme eh, kroky. Já to budu osobně sledovat a vyžádám si informace od tureckého velvyslance. Pan Golniš. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že jsme velice pozorně vyslechli, co jste říkal o rovnosti mužů a žen a vyjádřil jste se také proti sexuálnímu obtěžování. E, když už jste hovořil o postavení úředníků tohoto parlamentu, chtěl bych připomenout jednu záležitost, která je velice znepokojivá, kdy francouzská pracovnice, která pracuje na generálním sekretariátu, velic, vznesla velice vážná obvinění a dost možná nepodložená obvinění, ale to není důležité. Vůči vysoké, vysoce postavenému úředníkovi tohoto parlamentu, kterého nechci jmenovat. Ona rozeslala dopis všem poslancům a administrativa tohoto parlamentu tento mail vymazala a to považuji za zcela nepřípustné nutné vměšování do našich osobních poštovních schránek. Já eh, vás klidně seznámím s detaily pokud by obvinění tyto francouzské, této francouzské úřednice byla nepodložená, bylo by zcela legitimní, aby ten vysoce postavený úředník, který byl obviněn, nějak se hájil, reagoval, anebo aby eh, no, předseda eh, o tom informoval poslance, ale ať tomu bylo jakkoliv, já považuji za zcela nepřijatelné, že počítače všech poslanců byly takto navštíveny za účel účelem vymazání eh, mailu té stěžovatelky. Toto bych chtěl tady připomenout. Děkuji. Děkuji vám, pane Golniši. My tedy ověříme to, co říkáte a prosím, eh, předejte mi dokumentaci, kterou k tomu máte. Eh, pan, paní Miranda. Tajani, solicito que este parlamento. Pane předsedo, na základě článku 7 jednacího řádu by se parlament měl obrátit na španělské úřady kvůli situaci Uriela Junquerase Viese, který je momentálně politickým eh, vězněm. Děkuji. Ano, ověříme to pan Jurek. Pane předsedo, velké množství poslanců tohoto parlamentu už se obrátilo na vašeho předchůdce, pana předsedu Šulce, a poté bezprostředně i na vás. Týká se o obraz, který je opatro níže pod tím, touto sněmovnou a má název velice provokační Dola Rosa, což vlastně uráží víru mnoha z nás, ale také příznaky, které jsou vůbec ty nejsvětější v evropské tradici. Už jsme poukazovali na to, že to je eh, znak ponížení. A někdy my, eh, sam, co pak my souhlasíme s tím, aby nás ponižovali nás, kdo máme svoji víru, kež nikdo nepod, neponižuje, ale tu, kterou máme nejradši, totiž Matku Krista Pánach. Blíží se velikonece, tak prosím vás, eh, rozhodněte se, že už by bylo třeba tomuto učinit konec. Já apeluji na vás stejně, jako jsem na vás apeloval už předtím bezprostředně po té, co jste byl zvolen. Děkuji. Já o tom hovořím s příslušným eh, kvestorem, pan Iturgais. Děkuji vám, pane Tajani, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl paní Miranda připomenout, že ve Španělsku nemáme politické vězně, máme tam páchatele trestné činnosti a ty, kteří se pokoušeli o převrat, což je také případ jmenovaného. Eh, paní eh, Miranda, já připomínám, že to jsou lidé, kteří se pokoušeli o převrat páchatele trestné činnosti a nikoli političtí vězňové. Takové v demokracii ve Španělsku nemáme. Takže budeme pokračovat v naší práci. Zápis z jednání 28.